Good afternoon again. Ještě jednou dobré odpoledne. Vážení kolegové, já navrhuji, abychom začali. Vítám vás na mimořádném zasedání výboru ITRE. Položka na pořadu jednání číslo jedna je přijetí pořadu jednání. Pokud tomu nemáte připomínky, tak to považuji za schválené. Položka číslo dvě jsou moje sdělení. Jako obvykle máme webové streamování, máme angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, španělštinu, polštinu, češtinu a portugalštinu ve tlumočení. Je dobré vědět, že potřebujeme mít dobrý, dobrou kvalitu zvuku kvůli tlumočníkům, aby mohli odvádět svou práci. Proto vás vyzýváme, abyste hovořili ve svém rodném jazyce, můžete hovořit i polsky. Hovořte prosím zřetelně, normálním tempem, tak, aby se tlumočníkům co nejlépe pracovalo. Jako obvykle vám chci ještě jednou poděkovat, vážnění tlumočníci, za vaší práci. Položka číslo 3. To jsou sdělení předsedy týkající se rozhodnutí koordinátorů ze dne 25. června. To vám bylo sděleno e-mailem všem členům výboru. Číslo čtyři. Schválení zápisů z následujících dní 19. května, 28. května a 4. června. Všichni jste měli příležitost si je pročíst a já navrhuji, abychom je schválili. 5 až 7, to je hlasování. Budeme hlasovat o třech bodech Nejprve je to oprava směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Za druhé, vznik Fondu pro spravedlivou transformaci a velice důležitá zpráva, která s tím souvisí. Zpravodajem byl pan Buzek, já vám děkuji za jeho vynikající práci. A co je také důležité, je komplexní Evropí, evropský přístup k ukládání energie. To je třetí bod. Máme k tomu zprávu. Spravodajkou byla paní kolegyně Claudia Gamon z Renew a také na tom pracovala velice usilovně. Děkuji. Budeme tedy hlasovat dnes o těchto třech položkách. Chci vás informovat, že jsme obdrželi žádost o jmenovité hlasování od 16 členů podle pravidla 218 3 z jednacího řádu. Eh, to předložili zelení a GUE. Týká se to stanoviska REGI k JTF. Než zahájím hlasování, tak dám na minutu slovo paní zpravodajce, paní Gamon, která má zprávu z vlastní iniciativy o ukládání energie sdělila nám, že se k tomu chce stručně vyjádřit. Paní Gamon, pokud jste s námi, tak máte slovo. Ano. Děkuji. Děkuji za slovo. Jenom stručně chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří spolupracovali na této zprávě. Bylo to velice konstruktivní, provedení parlamentní demokracie a já gratuluji všem stínovým zpravodajům a také kolegovi, který má dnes narozeniny. Je to velice důležitý krok v naší práci zle, eh, směrem k energetické transformaci. Ano, děkujeme paní Gamon. Jsem rád, že tu s námi jste. Děkuji za vaši práci a gratuluji celému týmu. Jak už jsme říkali, eh, všichni kolegové na všech třech zprávách, o kterých budeme hlasovat, eh, Zejména jim blahopřeji a děkuji za to, že pracovali na dálku v obtížných podmínkách, aby našli co nejlepší schodu, kompromis. Děkuji také panu předsedovi Buskovi, který dříve předsedal tomuto výboru, za jeho velice usilovnou a kvalitní práci. Než budeme hlasovat, tak vám musím říci, že mi sekretariat sdělil písemně před několika vteřinami, že máme alespoň 20 členů, kteří jsou zde, takže jsme usnesení schopni. Jenom členové, které jsme předali, jejich jméno jsme předali sekretariátu, předem mají právo hlasovat v tuto chvíli. V pátek dostali ze sekretariátu e-mail s hlasovacími lístky a instrukcemi. Je tam také oprava a kompromisní pozměňovací návrhy ke dvěma souborům eh, ukládání energii a JTF. E Takže vyplňte tento lístek, eh, vytiskněte jej, podepište nebo udělejte místo přísemné, přísežné prohlášení, můžete také elektronicky postupovat, můžete nám to nakonec zaslat vytištěné, naskenované na e-mail, na sekretariát, jak víte. Jednom hlasovací lístky, které budou odeslány z oficiální adresy Evropského parlamentu, se budou počítat. Ti z vás, kteří jsou zde přítomní fyzicky a jsou na seznamu, který předložili politické skupiny, můžou také vyplnit a předat sekretariátu svoje hlasy. Je to jednodušší samozřejmě udělat to osobně. Hlasování zahajují nyní. Okamžitě dostanete e-mail ze sekretariátu s výzvou k hlasování a hlasovat bude možné až do 15.30 bruselského času. Výsledky potom vám sdělíme e-mailem do asi 16 hodin bruselského času. Hlasování zahájíme, konečné hlasování zahájíme i hned poté, co ohlásíme výsledky korigenda a kompromisních pozměňovacích návrhů. Hned potom budeme chtít, abyste vyplnili svoje lístky na závěrečné hlasování, na konečné hlasování a opět je zaslali na sekretariát. Tímto tedy zahajuji hlasování a vážení kolegové, Prosím, vyjadřte, jak hlasujete. Jak se k tomu stavíte. Teď máme ale další důležitý bod, a to je výměna názoru s naším generálním ředitelem z DG Defis, pan Tessonen. Bude se to týkat dopadu plánu na podporu oživení Evropy, na obrnění průmyslu Unie a její politiku pro oblast vesmíru. Tímto tady vítám pana Pesonena, který je generálním ředitelem DG Defis. Jsem rád, že to s námi je. Měl jsem šanci se s nimi, s ním setkat. Má ambiciozní plány a projekty, které, kterým budeme vyjadřovat svoji podporu protože politická podpora je důležitá. DG Defis je totiž novo, novým orgánem, který ale prosazuje vesmírnou politiku a průmyslovou politiku a my tedy vítáme pana Timonema a těšíme se na vznik nových synergií ve všech možných politických oblastech. Týká se to zejména výzkumu a průmyslu, který, eh, což jsou oblasti, které jsou pro nás důležité. Bude to samozřejmě roku v roce s důležitými opatřeními, které souvisí i s financováním. Očekáváme bohužel závažné škrty v rozpočtu na tyto projekty, což asi ohroží, ohrozí naše ambiciozní politiky, takže ale se k nám tomu doufám vyjádří pan Pesonem, jak se hodlá komise postavit k této situaci a dosáhnout svých cílů i přes tato omezení v současné době. A jak to tedy bude vypadat po vyjednávání s trialogem? My se samozřejmě vynasnažíme podpořit za ITRE, eh, aby se rozpočet zlepšil. Máme čas na toto výměnu názoru. Budeme se držet seznamu řečníků, tak jako obvykle. V první, v první řadě budeme mít koordinátory a zástupce politických skupin, v druhém, eh, ve druhém kroku máme 12 členů ITRE, kteří se budou také moci vyjádřit, pokládat otázky na to, o čem se tady budeme bavit. Pokud nás bude čas, tak, nám možná, tak možná ještě můžeme uh, udělat catch-eye, dvě, tři otázky, ale chci vám jenom připomenout, vážení kolegové, abyste se drželi, prosím, svých tří minut na koordinátory, minuty limit na ostatní členy, tak aby všichni kolegové měli příležitost pokládat otázky a aby měl pan Pesonen také prostor se vyjádřit. On je jistě velice dobře zorganizovaný, bude jistě velice systematický, ale je důležité, aby mohl na tyto otázky skutečně odpovědět a reagovat. S tímto tedy vítám pana Tima Pesonena a předávám mu slovo, aby nám přednesl svůj úvodní projev, což je asi sedm minut. Děkuji vám, máte slovo.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 Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velice rád, že jste mě pozvali a jak jste říkal, my jsme se setkali fyzicky těsně předtím, než na nás udeřila korona krize a proběhla už první orientační diskuze o naší spolupráci, která zcela jistě bude velice intenzivní v nadcházejících letech. Taky jsem měl to štěstí, že jsem absolvoval Webexovou schůzi s paní Luazo a to bylo právě v nejtemnějších dobách koronaviru, kdy všechno bylo zavřené. Nicméně eh, my jsme absolvovali velice užitečnou výměnu názorů o tom, jak si představujeme naši budoucí spolupráci. Eh, já jsem v této funkci začal 1. Eh, ledna pod panem Thierry Bretonem a teď identifikuji, nebo identifikoval jsem své priority a chtěl bych se s vámi o ně dnes odpoledne podělit. Říkám jim 5C konzolidace mého generálního ředitelství, containing, zadržování následků koronakrize a potom eh, ústřední funkce eh, našeho generálního ředitelství, tedy core functions, koherence a kooperace. Nejprve ke eh, konzolidaci DG DeFi. My jsme v podstatě takový startup. Je nás něco přes 200 eh, lidí, eh, úředníků, kteří mají na starosti průmysl a vesmír a eh, mým cílem je samozřejmě personální stav postupně navyšovat a také přibírat experty z členských států. A mnoho členských států je velice otevřených vůči nám a jsou ochotní s námi sdílet národní experty. Velice důležitá věc je bezpečnost pokud jde o vesmír eh, a vesmírné programy, nebo eh, přípravu eh, o financování obrany je potřeba co nejvyšší úroveň zabezpečení, jak fyzického, tak IT zabezpečení. A já bych chtěl, aby DG DeFi se stala průkopníkem osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti uvnitř komise a chtěl bych rozvíjet spolupráci s parlamentem, radou a příslušnými agenturami, jako je ESA nebo Evropská eh, obraná agentura a tak dále. Mou druhou prioritou je tedy zadržování následků COVID-19. Tato pandemie na nás udeřila tvrdě na všechny. Všechny ekosystémy a všechny průmyslové sektory. Ale pro obranu a vesmír je specifické to, že ty následky přichází s určitým spožděním. Ne jako u cestovního ruchu nebo u automobilového průmyslu nebo u celé řady dalších sektorů, kde krize probíhá už nyní. Ale vzhledem k dlouhým programovacím cyklům sektor obrany a vesmíru pocítí negativní následky až za rok až dva. A je ohrožena udržitelnost našeho hodnotového řetězce. Obrat eh, v aeronautice poklesl o 50% a ve vesmírné obraně o 10 až 20%. Eh, takže je jasné, že naléhavě potřebujeme eh, nějaké kroky na podporu naše, naší strategické autonomie a technologi, technologické nezávislosti a odolnosti. Co tedy děláme? V krátkodobém horizontu komise eh, poskytla likviditu. Proto jsme před několika týdny rozhodli o alokaci prvních 200 milionů v rámci Evropského obraného programu a v oblasti vesmíru Galileo a Kopernikus jsme učinili rozhodnutí o frontloadingu plateb a veřejných zakázek v co nejvyšší možné míře. To je tedy krátkodobá reakce. Potom ve střednědobém horizontu komise navrhuje přidat další jednu miliardu. Jak už říkal pan předseda na začátku, tak tento návrh pro EDF a vesmírné programy jsou o něco nižší než původní návrhy komise. Nicméně komise se rozhodla přidat jednu miliardu, takže momentálně se eh, bavíme o 9 miliardách. Je to důležitý signál, který není irrelevantní a eh, doufáme, že se nám podaří eh, ho přijmout v rámci vyjednávání o víceletém finančním rámci. Pak jsou tu ale další příležitosti. Eh, návrh komise na plán oživení obsahuje novou, nový strategický investiční nástroj v rámci InvestEU. Je to nové okno příležitosti k mobilizaci eh, soukromých investorů v klíčových hodnotových řetězcích, které jsou zásadní pro naši odolnost. Je to návrh na 31,5 miliard, které by měly generovat až 150 miliard eh, soukromých investic do strategických sektorů a klíčových hodnotových řetězců. A to jsou velké částky. Samozřejmě máme přirozené kandidáty, kteří by mohli těžit z tohoto investičního okna a já se budu snažit propagovat tuto možnost ve vašich zemích a ve vašich volebních obchodech obvodech. Potřebujeme také Evropskou investiční banku, potřebujeme, aby učinila odvážné kroky na podporu obraného sektoru. A pak tu máme Horizon Europe, kde potřebujeme více peněz na výzkumná partnerství a klastry v oblasti digitalizace, průmyslu a vesmíru. Takže celkově vzato aktivně podporujeme eh, a propagujeme financování našich ekosystémů aeronautiky, eh, obrany a vesmíru. Eh, další prioritou jsou klíčové funkce eh, Galilea, Koperniku, Ignes a dalších programů v oblasti vesmíru a potom v oblasti obrany jsou to hybridní hrozby a kybernetické hrozby. Eh, co tedy potřebujeme? Potřebujeme, aby vznikl správný právní rámec. Potřebujeme nařízení o vesmírném programu a obraném fondu co nejdříve, aby bylo přijato co nejdříve. Je to zásadní pro důvěryhodnost a integritu našich programů. Eh, účast třetích zemí by neměla ohrožovat eh, zásadní bezpečnostní zájmy Evropské unie a potřebujeme eh, důvěryhodnou strukturu, jak už jsem říkal. Vy máte silný hlas v nadcházejících vyjednáváních a já vím, že mohu počítat s vaší podporou v tomto společném úsilí. A za třetí, je potřeba vyvodit pozitivní závěry z dosavadních dosažených výsledků. Například obraný fond by měl eh, stavět na úspěchu pilotů EDIDP a dalších. Jak jsem říkal, máme alokováno 200 milionů na obrané projekty, eh, což eh, kdyby podpořili všechny členské státy, tak to bude 16 projektů, které by pokryly všechny výzvy EDIP z roku 2019. První výsledky jsou velice povzbudivé. Pro evropský obraný průmysl je to nesmírně atraktivní. 440 subjektů se účastnilo 40 návrhů v skoro všech členských státech a oslavujeme i malé a střední podniky. Podniky, to je vesmírně důležité. Komisař Breton eh, mi jasně říkal, Timo, potřebujeme, aby byly aktivní všechny členské státy a aby byly zapojeny malé a střední podniky, tak abychom měli k dispozici ty nejlepší experty. Téměř 40% všech těch subjektů jsou malé a střední podniky. Například v Horizontu 2020 to bylo 25%. A tyto se aktivně angažují ve všech eh, sektorech EDIDP. Eh, e i geograficky to máme rozložené dobře. Máme subjekty z 24 členských států, které budou čerpat finance v letošním roce a samozřejmě doufám, že až budeme připravovat těch příštích 160 milionů, tak eh, už budeme mít zúčastněné všechny členské státy. A co je velice důležité, tohle není protekcionistický nástroj. Máme tu tři evropské pobočky, které, jsou, které mají mateřské společnosti ve třetích zemích, mezi nimi USA, Kanada a Japonsko, a ty byly shledány způsobilými pro čerpání financí z bezpečnostního hlediska. Já se tedy těším na pokračování EDIDP a na přípravu programu EDF v příštích letech. Pokud jde o vesmírný program, tak jak víte, my jsme silným hráčem ve vesmíru a to z několika důvodů. Několik kritických ekonomických sektorů spoléhá na služby eh, evropských vesmírných technologií, jako je satelitní navigace, satelitní snímání, eh, telekomunikace i zabezpečená komunikace. A právě tak internetová infrastruktura, eh, technologie dvojího využití a tak dále. A já si myslím, že bychom si měli uchovat svou globální dominanci v oblasti navigace a lokalizace. Jak oznámil komisař Breton, zrychlujeme eh, nasazení Galilea druhé generace. A chceme také proměnit Kopernikus v nejmocnější nástroj, který monitoruje naši planetu a to i zdraví naší planety, eh, městský rozvoj, přírodní katastrofy eh, a tak dále. a měli bychom se angažovat eh, ve snaze o čistý a bezpečný vesmír. Eh, v příštích deseti letech bude až 15 000 satelitů na orbitu. A eh, další prioritou je koherentnost. Nejednáme v izolaci, nepůsobíme v izolaci, je potřeba, aby byla správná řídící struktura a abychom spolupracovali s našimi partnery. Ve vesmíru musíme se posunout do nové fáze Galilea od výzkumu a vývoje do oblasti uplatňování. Jde tady o 1,5 miliard uživatelů a my se musíme postarat o nepřetržitou službu pro ně. Pokud jde o Brexit, tak Spojené království se rozhodlo pro svůj vlastní GNSS systém a Evropa musí hájit své bezpečnostní zájmy. A nová řídící struktura e, by měla e, být založena na eh, nové legislativě a pokud jde o obranu, tak tady musíme stavět eh, jak na komunitárním přístupu, tak na mezivládní spolupráci, eh, na spolupráci s členskými státy a s Evropskou obranou agenturou a ESVČ. Je potřeba být koherentní také s NATO. No, to je velice důležité. Ehm, máme úzké kontakty a EDF eh, bude podporovat projekty, které mohou korespondovat i s prioritami NATO a mohou fungovat v rámci NATO. Například vojenská mobilita zohledňuje technické požadavky NATO. A konečně eh, to páté C, eh, kooperace. Tady mám naprosto jasno. Eh, kooperace musí být všude, máme všichni mnoho práce, musíme spolupracovat s členskými státy a s agenturami, a to ku prospěchu evropských občanů a klíčovou roli tady hrajete vy. Váš výbor e, utváří výslednou podobu e, jednotlivých nařízení a já spolehám na vaši podporu při implementaci a proto bych rád konal tyto pravidelné dialogy s vámi. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane generální řediteli. Děkuji za to, že jste nám objasnil aktuální situaci a že jste nám předestřel některé vaše budoucí projekty a zejména ve vztahu k tomu, eh, co se děje v průběhu krize, protože některé, některá odvětví trpí eh, touto krizí více než jiná. Teď si uděláme první kolečko příspěvků a budou to koordinátoři. Paneler tady není, respektive není připojen. Nevím, jestli paní Carvajo ho nahrazuje, nebo jestli se připojí v, za chvíli. Myslím, že bychom měli na pana Ellera chviličku posečkat a za SAD v prvním kole na řečnickém seznamu je pa- Patricia Toja. Je to tak? Ano, děkuji direttore generale per la sua esposizione. Děkuji panu generálnímu řediteli za prezentaci Já mám několik otázek, ale začala bych prohlášením, které je důležité pro mou skupinu. Bezpečnost je spojená, ba přímo závisí na rozvoji spravodajských vojenských prostředků ale pak je tu také civilní odvětví, je tu určitá vazba a my se musíme touto vazbou více zabývat. Musíme se zabývat možnými synergiemi mezi vojenským sektorem a sektorem civilním. Potřebujeme tu silnou vazbu pro naší průmyslovou i vojenskou autonomii. Je to součást jakési spojité strategie. Již se mají omezit rozdíly mezi různými zeměmi. Takže musíme podpořit technologie, abychom byli konkurenceschopní. A otázka je, jak to učinit. Vy jste také hovořil o těch 16 či více projektech pro malé a střední podniky. A já chci zdůraznit schopnosti a možnosti malých a středních, středních podniků. zejména pokud jde tedy projekty, které spadají do fondu pro obranu a tak dále. Další bod se týká Brexitu. Byla tu potřeba aktualizace, potřeba eh, další spolupráce a konečně rozpočet. Samozřejmě, že komise část toho rozpočtu od, část z něj odebrala a pak část se přidala někde jinde. Ale obrana eh, si vyžaduje značné finanční a rozpočtové prostředky. Stejně tak jako klimatická data a sledování. A pak ještě pandemie, ta k tomu přidala ještě další otázku co když i v budoucnu budeme muset bojovat s pandemiemi, jak sladíme rozvoj vesmírných programů tohoto typu s potenciálním propadem investic. A pak tady ještě vojens, výzkum v oblasti vojenské, vojensko-průmyslové. Existuje určitý veřejný zájem na rozvoji některých programů, které mají, mohou zahrnout i soukromý sektor. Bude to složité, zhostíte se toho, nebo jak to bude? Já, bych, já se vrátím k EPP. Dnes tu je pan Belami ze skupinu EPP a já mu dávám slovo. Jste s námi, pane Belami? Můžete prosím smáčknout tlačítko Speak? Bohužel spojení je velmi špatné. Dobrá. Takže k panu Belamemu se vrátím, vrátíme později. A teď pan Gridlo, Grudler, Kristof. Já vás zdravím, pane generální řediteli, pane předsedo. Jménem naší skupiny Renew chci vyzdvihnout nastolení tohoto nového směru pro průmyslové odvětví um, ehm, v, obrany a e, vesmírného výzkumu tyto dva sektory jsou důležité pro zajištění strategické autonomie a svrchovanosti Evropské unie. A vyžadují si specifické směřování. A my jsme rádi, že se začne naplňovat. Musíme restrukturalizovat evropské ekonomiky a musíme se více zaměřit na sektory s velkou přidanou hodnotou a vysokou udržitelností. Vesmírný výzkum a celé vesmírné odvětví je velmi slibné. Máme tu Kopernikus, sledování bouří, ale třeba co se týče covidu, tak se zdá, že parlament eh, podpořil uplatnění Galilea na optimalizaci dopravy na hranicích v průběhu epidemie. Můžeme využít satelitní data, například k lepšímu um, ohlídání uh, karantén našich občanů v průběhu epidemie na základě satelitního sledování, třeba v dopravě nebo v zemědělství a v dalších oblastech lidské aktivity. Vesmírný program Evropské unie může plnit úlohu jakéhosi zrychlovače, eh, akcelerátoru celého tohoto směřování. Mělo by docházet k uplatňování ambiciozních velkých evropských projektů, které jsou nezbytné, k jak jsem již řekl, k zajištění naší eh, strategické autonomie. Vítáme prohlášení Bretonovy komise, ohledně větších eh, investic například do nosičů, raket a dalších aspektů vesmírného výzkumu. Chci se zeptat na satelitní komunikaci. Co třeba na startování eh, jakéhosi Eh, kvantového, jakési kvantové evropské sítě, abychom byli i v tomto ohledu eh, autonomní. A co Ariane 6 a Ariane 7? Tohle všechno je možné jedině za předpokladu solidního evropského rozpočtu. 16 miliard je hezká částka, ale připomínám, že parlament žádal 16,9. A my budeme zuby nechty toto číslo hájit, aby to bylo skutečně těch 16,9. Musíme se zaměřit na implementaci vhodného rámce spolupráce mezi komisí, vesmírnou agenturou, budoucí tedy agenturou a e, členskými státy. Jak se budou vyvíjet vyjednávání mezi víceletým rámcem a Eh, tak dále. To všechno bude záviset také i na tom, jak to bude zapadat do plánu hospodářské obnovy. Je tu také určitá eh, role agentury ESA. Děkuji, pane Grudlere. A na, za ID paní Elena Lici. Buongiorno, eh, presidente, eh, buongiorno anche al nuovo direttore. Dobré odpoledne, Vítám pana generálního ředitele, zdravím pana předsedu a chci jenom zmínit pár věcí. My máme obavy, a to neskrýváme, o budoucnost eh, vnitřního trhu, pokud jde právě o tyto otázky vesmíru a obrany. Je třeba tady mít spravedlivě nastavenou politiku. Po covidu celý výrobní sektor musí přispět k této otázce. Průmysl obrany má svoje inherentní vlastnosti, dochází tam k velkému vývoji technologickému, eh, přináší to také prav, pracovní místa, eh, souvisí to i s výzkumem. Potřebujeme dotaci v, na úrovni miliard eur. Francie a Německo do toho právě investuje v současné době. Máme také civilní leteckou dopravu, která potom přispívá i k rozvoji ve vojenském sektoru. Komise zároveň navrhla snížení ze 13 na 9 miliard alokovaných na fond obrany. To už jsme slyšeli. A to je veliké, veliká výzva právě pod, potřebě podpořit tento sektor. Takže jak hodlá komise eh, řídit tyto různé úrovně ambicí na různých místech vzhledem k tomu, že dochází k takto velkým rozsáhlým škrtům. Potom tedy vidíme, že průmysl obrany je cílem jenom pro dva členské státy, pro Francii a pro Německo, což jsou jediné státy, které si podle všeho mohou dovolit vůbec investovat do této oblasti. Uh, pokud budeme snižovat rozpočet, tak v evropskými fondy už to tak říkajíc nezalepíme. Potřebujeme to tedy dotovat. Kromě toho tady máme Brexit. A to víme z evropského kontextu důležitého hráče v, obra- v oblasti obrany, tedy Spojené království. A to je navíc v kontextu kdy máme komplikovanou situaci a je to stále dokola. Opakují se nám události. Vzpomeňte si na nedávné eh, projekty obrněných vozidel, ale i další otázky z nedávné doby. Francie a Německo úplně nespolupracují s ostatními státy, možná se Španělskem na těchto projektech, pokud šlo o ty letouny v současné době. Ale pojďme se ještě ohlédnout nejmenším čtyři roky se snažíme rozvíjet evropskou obranu jako projekt. Používáme tedy evropské peníze, ale jenom na bilaterální projekty těch jmenovaných zemí. A myslím si, že komise se tomu musí pokusit vyhnout, zabránit tomuto pokušení některých států. Například jsem slyšela, že došlo k pokusu získat financování pro eh, německou helikoptéru Tiger. Nedošlo ani k vyhlášení veřejné zakázky nebo te- nějakého tendru. To tež se děje potom eh, s různými bojovými letouny a tanky. A parlament v tomto případě musí hájit evropskou dimenzi evropských financí, pokud jde o financování obrany. Francouzsko-německé projekty by se neměly financovat Eh, z peněz, které mají jít na celkovou evropskou obranu, na Evropu jako celek. Pokud tedy eh, se budeme ptát, co dělal generální ředitelství v roce 2019 s financemi, tak to jenom ukazuje, že je třeba daleko důkladnější příprava. Evropská obrana není bilaterální projekt dvou států. Dokážete mě ujistit, že budete garantem toho, že finance na evropskou obranu budou skutečně využívány celoevropsky a nebudeme jenom financovat bilaterální dvoustranné projekty, zejména Francie a Německa? Generální ředitelství pro obranu je zásadním posunem v evropské politice protože zasahujeme do určitých pravomocí, které dříve byly přísně vymezeny pro členské státy samotné. Budete schopni zajistit, že bude dostatečná rovnováha v, tom, v těchto financích? Budete schopni garantovat, že evropská obrana a architektura celého tohoto projektu zohlední různé možné perspektivy, tak aby jsme zajistili, že e, evropské projekty nezůstanou stranou. Prosím, respektuje, respektujte vymezený časový limit. Teď prosím paní Karvalia za EPP. Paní Carvalho? Ano. Zdá se, že se slyšíme i vidíme. Dobré odpoledne. Vítejte, pane generální řediteli, do výboru ITRE. Vy teď zodpovídáte za velice důležitý sektor pro budoucnost Evropy. A já k tomu tedy mám dvě hlavní otázky. Za prvé, ty sektory, za které zodpovídáte, na které dohlížíte, jako je vesmír, obrana a související průmysly, jakým způsobem přispějí tyto sektory k dalším politikám na kterých nám záleží na evropské úrovni. Je to tedy vesmírná politika v souvislosti se, zeleným, se zelenou dohodou, nebo přis, eh, jak přispěje obrana ke konkurenceschopnosti malých a středních podniků, protože to nám leží na srdci. To je první otázka, jak se to koordinuje na celkové úrovni společně s ostatními eh, body evropské agendy, které nám leží na srdci. Druhá věc, Druhá otázka se týká programu obrany. Jak vypadá účast, jak vypadá participace ve vztahu k se třetími zeměmi? Můžete se o tom trochu rozhovořit? Zapojují se třetí strany, třetí země a jejich společnosti? Zapojují se do, do programu na obranu a za jakých podmínek, pokud ano? Jsou tam nějaké pojistky, jejich participaci, které by to doprovázely v naší společné obrané politice. Děkuji za pozornost. Ano, děkujeme, paní Karvaliu. A teď za zelené je s námi pan Blos. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu generálnímu řediteli. Já se tedy pokusím zachovat vymezený časový limit. Teď po covidové krizi potřebujeme zásadní důležité investice napříč Evropou a Evropský fond obrany. Se nám zdá, že z toho také plyne a je, potřebný, souvisí s tím. Během této aktuální krize je potřeba hledat priority. A to znamená investovat do obnovitelných zdrojů, a zajistit, aby nám fungovala ekonomika a průmysl a dosahovali jsme co největších výsledků i mimo rámec evropské obrany. V této chvíli, kdy vyjednáváme, máme tři hlavní otázky, které z toho vyplývají z té morální, etické perspektivy. Doufám, že mi na ně odpovíte. Za prvé, Implementuje komise zákaz eh, financování autonomních zbraní, tak těch, těch zabijáckých eh, robotů v rámci programu pro rozvoj obrany nebo v EDF? Informuje komise výbor o etických zhodnoceních navrhovaných projektů? Jak to uděláte? Jak budou vybíráni experti na etickou kontrolu? Budeme mít také nezávislé experty kteří ne- nezastávají žádné vládní funkce. A za třetí, máme stále nějakou Lex Britannica, kde by se jasně řeklo, že eh, Spojené království nebude mít preferenční přístup k našim financím společným evropským. Já děkuji a děkuji předem za odpověď na tyto tři otázky. Ano, děkujeme, pane Blosy. A teďka EKR. Je tady s námi pan Krasko, Krasnodebský, náš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 v různých dohodách, které již máme. Bude to mít tedy Teď bude hovořit pan řečník, řečník anglicky, naštěstí. Takže za prvé, já jsem se chtěl zeptat na organizaci tohoto generálního ředitelství vzhledem k tomu, že budeme mít, mít tedy ještě zmiňovaných pouze 9 miliard eur k dispozici. Takže jak to, jak to bude mít, jaký to bude mít vliv na naše plány eh, a na práci tohoto generálního ředitelství. Za druhé se to týká mobility. To pan komisar Breton už říkal. Jak přispěje toto generální ředitelství právě k této otázce? Mně totiž není jasné, jak přesně budete přispívat eh, vzhledem k tomu, že ten nástroj Connecting Europe je v kompetenci eh, komise a eh, ředitelství pro dopravu. Takže jak to bude navázáno na mobilitu a dopravu. Takže možná nám dokážete říci, jakým způsobem k tomu přispívá generální ředitelství DEFIS k této problematice. Také mě zajímá IT, ITP, protože komisař Breton také, a vy jste to také zmiňoval, že 225 podniků, které obdržely finance z tohoto projektu, můžete se k tomu ještě trochu vyjádřit, co je to za podniky, z jakých jsou zemí. A mě zejména leží na srdci otázka, zda některé podniky, některé společnosti spolupracují například s našimi spojenci mimo Evropskou unii. Pan komisař už zmiňoval tři, jsou tedy jenom tři, nebo jich je víc? A poslední věc se týká informací které by měly být tedy, eh, že bychom měli mít nějakou informační, nebo by proběhla nějaká informační schůzka minulý týden o těchto podnicích pro tyto podniky, které by zajímaly tyto programy. Můžete nám k tomu tedy říct něco podrobnějšího, kdo se tedy zúčastnil, koho, je, koho tam co zajímalo, kdo se zapojil a tak dále? A pak ještě jedna věc, a to je taková obecná otázka, kterou už formulovali naši kolegové za ID. To je ten evropský aspekt celého fondu. To je důležité pro parlament, je to důležité i pro mě, jako pro zpravodaje k této otázce, protože mi to leží na srdci. Děkuji. Thank you so much, Mr. Děkuji moc krát, pane Krasnodebský. Omlouvám se, že jste neměl tlumočení. Každopádně děkuji vám za vaše otázky v angličtině a jdeme teď na poslední politickou frakci. A slovo má paní Marisa Matias, koordinátorka GUE. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane generální řediteli, že jste dnes s námi. Já mám dvě krátké otázky.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 with the guarantees that we have that these funds will not be used for military purposes. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Děkuji. A nyní skončilo první kolo otázek koordinátorů. A slovo dostane opět pan Pesonen. A prosím vás, abyste zareagoval na eh, komentáře a odpověděl na otázky. A prosím vás, abyste to stihl během 6 minut. Pane Pesone, nemáte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegové za velice eh, konstruktivní otázky, ze kterých je vidět, jaký máte zájem o tuto problematiku a jaké máte expertní znalosti. Já se pokusím stihnout co nejvíce vašich otázek a komentářů. Nejprve k paní Ferety ohledně synergií mezi civilní a vojenskou technologií. Tak samozřejmě EDF jako takový nefinancuje technologie dvojího užití. Nicméně existují významné vlivy vojenské strany na civilní stranu a naopak. Takže ten inovativní duch Evropského obraného fondu jde nad rámec čistě vojenského sektoru a jsem si jistý, že vývoj může eh, nastat v celé společnosti. Zmínila jste také malé a střední podniky. O tom se zmiňovali mnozí z vás. Je důležité zmínit, že 37%, nebo skoro 40% těch subjektů, které získávají finance z prvního kola EDADP, z těch 200 milionů, jsou malé a střední podniky. Takže malé a střední podniky jsou velice viditelně zastoupeny v našem obraném programu. Ale samozřejmě je třeba dělat více. A jedním z mých nápadů je, a už jsem o tom hovořil s vaším předsedou panem Buzojem, zorganizovat společné akce v členských státech. Společně se stakeholdery, s asociacemi malých a středních podniků a s firmami jako takovými, abychom šířili povědomí. Protože já si naprosto uvědomuju, že ne každý zatím ví o tom, jaké možnosti může přinášet Evropský obraný fond a vlastně i vesmírný fond. Takže to je velice důležité téma. Potom k otázce pana Grudlera. Děkuji za vaši podporu. A přidaná hodnota našeho vesmírného programu pro zdravotnický sektor v době krize eh, je, to, to, je, to je velice významné. Děkuji, že jste to zmínil. Když se zavřely hranice, tak okamžitě nastoupil Kopernikus, když nastaly fronty na hranicích, na vnitřních hranicích, tak Kopernikus eh, skýtal eh, snímky, poskytoval snímky, které ukazovaly eh, závažnost situace a vedly k jejímu sklidnění. Právě tak Galileo se uplatnilo u zelených pruhů, a tím pádem logistické firmy mohou lépe plánovat trasu, když se řídí aplikací Galileo, která je samozřejmě naprosto dobrovolná. Zemědělství, to jste řekli, tady jsou významné příležitosti, které můžeme eh, nabídnout zemědělcům eh, prostřednictvím satelitů a eh, satelitních snímků. Potom jste se ptali na Ariane 6 a Ariane 7. Tak teď pracujeme v rámci dohody eh, Ariane 6 a komisař Breton už eh, dal navrhu, že příští generace bude ještě robustnější a ještě nákladově úspornější než Ariane 6. Na tom pracujeme. Pane Grundlere, vy jste hovořil také o spolupráci Evropské komise, Evropské vesmírné agentury a, eh, a JSA v Praze která se zatím jmenuje takto, až bude přijato e, nařízení o vesmíru, bude se jmenovat EUSPA. Tady je potřeba e, správná řídící struktura a komise to říká jasně, musíme spolupracovat, musíme pracovat v duchu e, vesmírného nařízení, a to tak, abychom zohledňovali možnosti jednotlivých aktérů a aby existovala jasná velicí hierarchie. K paní Carvalho. Vy jste řekla velice důležitou věc ohledně účasti třetích zemí. K tomu bych se chtěl vyjádřit, protože jste se o tom zmínili i další. Potřebujeme pojistky, potřebujeme ochranu bezpečnostních zájmů Evropské unie a potřebujeme jasná pravidla pro účast tři, subjektů z třetích zemí. aby neměli přístup k zabezpečeným informacím a aby byly ochráněny naše bezpečnostní zájmy. Zabezpečení dodávky je tady také velice důležité. Potom paní Toja jste také hovořila o synergii civilního a e, vojenského průmyslu. Máte pravdu, e, pracujeme na akčním plánu a budeme e, pracovat na posílení vzájemné, vzájemných vztahů mezi vojenským a civilním sektorem. A malé a střední podniky, kterých je 40%, jak už jsem říkal, ty jsou bonusem a budou existovat výzvy čistě pro malé a střední podniky, abychom měli jistotu, že peníze půjdou malým a středním podnikům. Potom k panu Blosovi. Vraždící roboti to ne. Nebudeme podporovat akce, které jsou zakázány mezinárodním právem, to je zcela jasné nebudeme financovat v rámci Evropského obraného fondu zabíjecí roboty. A pokud jde o etickou revizní komisi, tak komise bude skrýnovat všechny výzkumné návrhy a identifikovat eh, návrhy, které budí závažné morální nebo etické problémy. A eh, projekty, které nejsou eticky přijatelné, budou zamítnuty. Pane Krasnodebský, 9 miliard, to je skutečně návrh komise. Je to víc, než kolik navrhl předseda Evropské rady před koronakrizí. A je to mnohem víc, než kolik eh, loni na podzim navrhlo předsednictví. Chceme samozřejmě maximalizovat finance, které máme, chceme je vynaužívat efektivně, chceme se vyhýbat duplikacím a chceme podporovat konkurenceschopnost evropského obraného průmyslu usilujeme o závod směrem vzhůru. Tak, aby projekty měly co nejširší dopad. Pokud jde o vojenskou eh, mobilitu a o roli eh, DG DEFI, tak musíme samozřejmě usilovat o synergii s EDF a samozřejmě s NATO. To je důležitá součást naší práce a taky ostatních generálních ředitelství, jako je DG Move a eh, DG Tax, ty jsou ve stejném týmu se mnou a mými podřízenými. Pokud jde o EDIDP, tak to je skutečně Evropský fond. Ten první program mě překvapil pozitivně. 24 členských států získalo finance, jak jsem už říkal. Takže jsem si jistý, že v budoucnu budou pokryty všechny členské státy. Pod podmínkou, že budou mít dobré projekty a dobré nápady. Velice eh, důležitý je přeshraniční prvek těch projektů, o tom se taky někdo z vás zmínil. Tedy to, abychom měli projekty z různých členských států, a průměrně máme návrhy vždycky ze sedmi členských států, jejichž průmysly spolupracují, takže my nepodporujeme jenom pár největších členských států. Jsou to skutečně evropské projekty, a základní ideou je podporovat konkurenceschopnost evropského průmyslu a podporovat náš hodnotový řetězec v oblasti aeronautiky, vesmíru a obrany. Nebudeme tedy nijak eh, ohrožovat kvalitu a inovativního ducha těch projektů, které budou čerpat finance. A omlouvám se, jestli jsem přeskočil nějaké otázky, nicméně vždycky se na mě můžete obrátit osobně a děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane generální řediteli, a teď půjdeme na druhé kolo. A nakonec budete mít ještě příležitost odpovědět na otázky a říct pár slov závěrem. Ještě než ale dám slovo kolegům z výboru ITRE, které mám na řečnickém seznamu. Máme tu zvláštního hosta e, na schůzi našeho výboru, a sice paní předsedkyni podvýboru SEDE, paní Natalie Loazo. A než dám tedy slovo ostatním kolegům, tak nejprve dostane slovo paní e, Loazo. Prosím, máte slovo. Merci. Děkuji vám, pane předsedo, a zdravím vás, pane generální řediteli. Jako vy, i já mám určité obavy, co se týča, týče té částky na EDF. Jestli se nám podaří vyšplhat se na těch 9 miliard, které teď navrhuje Evropská komise. Je to historický okamžik, poprvé bude Evropská unie financovat tento projekt. A my skutečně to nesmíme nastavit špatně, co se týče rozsahu a velikosti. A teď se musíme také připravit na to, že eh, zdravotní krize se může postupně transformovat v krizi ekonomickou a eh, může, už v, budu, v minulosti docházelo ke škrtům ve vojenských rozpočet, tak, rozpočtech, takže máme určité spoždění. A spoždění, to znamená, že se vzdalujeme dalším partnerům celého světa. To platí pro sektor obrany i vesmíru. Jsou to přitom inovativní sektory, které umožňují zachování pracovních příležitostí a které zachovají naší eh, strategickou autonomii. A teď, když budeme jednat ve prospěch pandemie, no tak teď jde o to, jestli náhodou bychom neměli věnovat na autonomii větší pozornost než v minulosti. Takže první část toho rozvoje v, v kontextu průmyslového rozvoje, tam to už bylo otevřené, 200, přes 200 podniků, 223, mezi těmi malé střední podniky, 23 ehm, členských států, to je velmi dobrý signál pro přípravný program. A já se vás táži, pane generální řediteli, můžete zaručit, že budou tyto prostředky co nejrychleji dány k dispozici, abychom umožnili tomuto průmyslu a zejména těm malým a středním podnikům zachovat pracovní místa vysoké kvality, která nejsou, jsou to místa, která nejsou Eh, přemístitelná jinam a aby se tím pomohlo překlenout krizi, eh, v níž jsme se ocitli. Děkuji. Děkuji vám, paní Luazo, děkuji, že jste se dostavila, děkuji, že jste se přihlásila. A nyní kolegové s ITREM, prosím je, aby položili otázky, případně vyjádřili nějaký krátký komentář, ale aby to omezili na pár minut, aby zůstal čas na odpověď. První řečník je známý a zkušený kolega Salini. Děkuji. A já vás zdravím, pane generální řediteli. Děkuji vám za um, ehm, přístup v duchu spolupráce jimž přistupujete tedy k eh, tomuto jednání. Bylo vyjadřeno přání teď věci rozjet, ale přesto přetrvávají značné obavy. Ohledně snižování rozpočtu v této době. Skoro člověka napadá, že v některých zákoutích komise to není vnímáno jako strategická otázka. To je poněkud zvláštní vzhledem k tomu, co se dělo a děje s covidem. Jak to, že nemáme žádné jasné rozhodnutí, jimž by se vesmírný program pasoval na ústřední v celé digitální transformaci. Nepolevujme, pokud jde o rozpočet. Děkuji. A nyní za SAD další řečník, pan Berkvist. Není eh, zvuk. Did I disappear for a there? Zmizel jsem na chvíli, nebo co? Ano, zmizel, ale teď už je to v pořádku. Můžete pokračovat. Díky. Velice mě těší, že jsme si vyhradili prostor na tento jeden z nejinovativnějších odvětví, které vůbec máme. Sektor obrany. Mám dvě otázky. Teď, když Spojené království odchází a Spojené státy už nejsou tím, čím bývaly, tak jak se díváte na prohloubení spolupráce s oběma těmito partnery, protože to je obrovská záležitost. pak eh, občas je má skutečnost, zkušenost v tom, že eh, je těžké nastavit cíl tak, aby byl jasně spořumitel, srozumitelný. Jak, eh, si, jak chceme tuto otázku vyřešit? Děkuji. Pane Verkvěs, prosím, teď už nemačkejte mikrofon. A nyní pan Dominik Riky. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli, za, za vaši přítomnost. Čas kvapí, takže rychle k otázce. Jak se eh, díváte na možnost nějaké plně celo eh, evropské spolupráce a eh, třetí otá- další otázka tedy. Teď máme otázku možnosti vytvoření jak, se dalšího eh, rámě v národních rozpočtech, vzhledem tomu, co se ve vztahu k Číně, Rusku. Jak vnímáte možnost sdílení rozpočtového Eh, co se týče veřejn, eh, tedy toho výzkumu vesmírného a eh, obraného, jak vnímáte možnost sdílení a rozdělení toho, co se bude týkat té vesmírné politiky a té obrany, čili těch 9 až 16 miliard? Děkuji a nyní má slovo paní Virkunen. Děkuji, děkuji. A děkuji za to, že jste se dostavil, pane Pesanen. Já chci si dotázat na umělou inteligenci. Víme, že v této oblasti probíhá mnoho aktivity v Evropské unii a také i ve vojenské oblasti. A evropská úroveň je eh, naprosto zásadní. Takže samozřejmě pro mnoho těch technologií je, je eh, tržních, ale hodně těch výrobků se využívá eh, k vojenským účelům inovativními způsoby. A já se chci zeptat, jak komise plánuje, jak chce na pomoci těm evropským investicím do umělé inteligence, vzhledem k tomu, že tyto investice pravděpodobně bude možno uplatnit jak ve vojenské, tak v civilní oblasti. Máme k tomu vhodné nástroje, nástroje v rámci vašeho DG? Děkuji. A nyní pan González Casares. Gracias, presidente, gracias, Děkuji. Je to dobrá novinka, toto oddělení, toto ředitelství a je to také nezbytné jako novinka, protože má důležitý ekonomický dopad, velký objem obchodu, který se kolem toho točí. Obraný fond bude naprosto nezbytný pro to, abychom si rozvi- rozvinuli svoje vlastní kapacity pro obranu a nebyli tak závislí na ostatních aktérech, kteří se e, zapojují do obrany a do mezinárodní bezpečnosti. Teď mi prosím vyjasněte čísla, pane řediteli. Hovořili jsme tedy o těch 13 miliardů, miliardách, potom se to snížilo na půlku, teď jsme na devíti. Co se tedy musí seškrtat, abychom byli schopni e, čelit a vyznat se v tomto tanci různých čísel, které potom e, budou podporovat tuto důležitou aktivitu? A máme fond obnovy a program na obnovu a tam je také důležité si zachovat financi. Ale Kopernikus například je velice důležitým programem, pokud, pokud chceme pozorovat vývoj klimatu, pokud chceme zachovat čisté lesy, čistou vodu, tak to je něco, co přece nemůžeme seškrtat ve prospěch něčeho jiného. Je to velice důležité. Děkuji. A teď prosím pana Kofeha za zelené. Děkuji. Pane generální ředitele, je, na, je mi ctí, že tady máme vás jako hosta. A velice mě zaujalo, co jste nám říkal. A vím, že jste zmínil ty tři C, konsolidaci, koherentnost a spolupráci, kooperaci. Ještě jedno C bych ale přece jenom měl, a to je klima v češtině tedy káčko, tedy klimatická změna jinými slovy. Protože řada trendů v bezpečnosti v Evropě v současné době mají komponent, který souvisí s klimatickými změnami ať už je to pandemie, ať už jsou to požáry, ať už je to horko nebo sucho, tak v tomto případě mobilizujeme ozbrojené složky, pokud se snažíme vypořádat s těmito problémy. A vědci nám říkají, že tyto extrémní události související s klimatem budou stále častější v příštích letech. Máme tedy nějaký akční plán obrany, který to ale nezmiňuje. Takže moje otázka by byla, co s tím uděláte? Jak budete reagovat na klimatické změny ve svém sektoru, ve své agentuře? Budete mít nějaké prohlášení o misi, budete mít nějaké programy, plány na příští roky, které by s tím souvisely? A na to navazuje další otázka. Jak chcete utrácet peníze z Fondu na obranu? Budete překládat návrh programu každý rok? Bude to transparentní? Dozvíme se, kam ty peníze putují a kdo je dostává? jaké společnosti, které z toho čerpají, které potom mají nějaký podíl z Evropského fondu na obranu. Děkujeme, pane Kufe. A teď pan Bellamy za EPP. Are with us? Jste tam s námi? Hello. Bonjour, monsieur Bellamy. Nous ne vous voyons. vám, vás slyšíme, ale nevidíme. Není možné, že se připojete z iPhoneu? Ano, ano, a bohužel nemám jinou možnost, protože počítač nefunguje. No, ale tím pádem nebude tlumočení, takže prosím, hovořte jazykem, kterým, kterému by rozuměl pan Pesonen, a to je angličtina. Takže prosím anglicky.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 and the possibility to guarantee that this will not be the case. Thank you very much. Thank you, thank you so much. Ano, ano, děkujeme, pane Bilami. Teď má slovo pan Tošinovský. Jste Tošinovský? Pane Tošinovský. Dobrý den, pane řediteli. Velmi si také vážím toho, té možnosti setkání takto přes počítače s vámi. Eh, pan komisař Breton na minulém setkání, které hovořil o nutnosti satelitní, posílení satelitní komunikace jako velký, velmi významný prvek autonomie, strategie autonomie Evropské unie. Eh, znamená to nějaký nový plán? Můžete nám to vysvětlit v rámci EU projektu? Pokud ano, jaká bude vazba, provázanost na govsatcom, který eh, dlouhodobě mm, počítá s takovouto aktivitou a s tím související i posílení personální GSA, protože to znamená samozřejmě velmi náročný celý, celý projekt. Thank you very much for your answer. Thank you so much, Mr. Tos. Děkujeme, pane Tošenovský. A teď tam mám pana Grotiuse. Ano, Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu generálnímu řediteli. Je mi velkou ctí, že tady jsme. Propojení mezi veřejnými úředníky a politiky je stále lepší. Mám tedy otázku k fondu. Potřebujeme tedy ošetřit existující dodavatelské řetězce. EDF má kromě toho také europeizovat tyto řetězce a posílit přeshraniční spolupráci. Máme 40 malých a středních podniků, ale jsou to širší evropské podniky. V tuto chvíli jdeme proti logice, kterou máme zadevenou. Můžete nám tedy vysvětlit, jak to je zhodnoceno, jak, je to zhodnoceno, jak, jak se zhodnocují návrhy projektů a pokud jde právě o ten přeshraniční styk, eh, styk, tak máme směrnici 81, ta stanoví určitý eh, režim, který se teď uplatňuje v pouze velice omezeném rozsahu. Ano, děkujeme. Teď je tady na seznamu pan Píper, Markus Píper. Máte slova. Ano, děkuji. Tak já budu hovořit rovnou k věci. Uh, jak můžeme propojit eh, nástroj na obnovu a eh, víceletý finanční rámec a vystavit dva pilíře, které potom podpoří naší společnou obranu a budeme stále eh, více propojeni i v této otázce. Máte nějaký horizontální přístup jako záměr? Jak může komise zaručit, že tady nedojde ke škrtům na technologie, na výboj technologií pro obranu? Všichni totiž máme nějaké plány na vlastní zdroje, což je základem pro financování. Děkuji. Ano. Děkujeme panu Piprovi za toto vystoupení, rád vás vidím. A poslední na seznamu eh, máme Catch Eye, paní Bier, Nikola Bier. Ne, tak to jsme se nepochopili, omlouvám se. Já jsem se nehlásila, omlouvám se. Aha, to je jenom informace, která ke mně tak nějak došla od techniku. Nicméně vás rád vidím, jsem rád, že tady s námi jste. Tak pane Pesonene, padly tedy zajímavé otázky, zajímavé postřehy lidi zjevně zajímá vaše práce a teď máte slovo, abyste zareagoval na toto druhé kolo otázek a komentářů a také máte-li nějaké závěry, tak je prosím vyslovte. Děkuji vám ještě jednou, že tu s námi dnes jste. Pane Pesonene, prosím. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. A ještě jednou jsem vděčný za vaši podporu a zájem a za otázky. Ještě se vrátím k té otázce paní Maria, na kterou jsem předtím zapomněl odpovědět. Ona se ptala na eh, investice a jejich přidanou hodnotu. Je to samozřejmě větší spolupráce, menší překryvy a co nejlepší využití peněz daňových poplatníků. A to právě v zájmu eh, obrany, která bude co nejsilnější stát na co nejsilnějším základu a bude chránit naše civilisty budou-li se peníze využívat na vojenské záměry, tak máme jasné etické eh, pokyny a jasné zásady. Paní Luazo, já vám děkuji za vaši podporu, za vaše, eh, za vaše vaši přímluvu k tomu, aby se dobře financoval náš fond a abychom vytěžili tento historický eh, okamžik. V roce 2008 jsme si odnesli řadu ponaučení, protože tehdy došlo k velkým škrtům právě v této otázce obrany a od té doby trvalo více než 10 let se z toho vzpamatovat. A je to něco, co se nesmí opakovat a stojí, záleží to ale samozřejmě i na členských státech. Máme strategickou autonomii, na které nám záleží a potřebujeme přesně vynaložit co nejlépe více než 200 milionů. Mám instrukce, které mám a těch se držím eh, pod svým komisařem podle jeho instrukcí. Takže to financování chceme dostat ke společnostem co nejrychleji, protože potřebují co nejlepší likviditu a potřebují fungovat, potřebují financování. Eh, blíží se nám nový rozpo, rozpočet a právě tato částka půjde na tento účet. Potom, pane Salini, vám děkuji za podporu Samozřejmě já sleduji, čemu se věnujete. Sice jsem přímo nepracoval v, v otázce vesmíru, ale víte, že se to všechno týká eh, všech tří hlavních cílů současné unie. Zelená, digitální a odolná. Vesmír má zásadní dopady ve všech třech těchto bodech. Malé a střední podniky těží z tohoto financování a my vyvineme maximální úsilí k tomu, aby si to uvědomovali, že mají tyto možnosti, pokusíme se je podpořit, aby se přihlásili, vyzvat je, aby se zapojili do těchto hodnotových řetězců a stali se co nejsilnějšími partnery i přeshraničně. Pan Berquist, vy jste se ptal na Spojené království a Spojené státy, tak pro nás to je navázáno na tu strategickou autonomii a na naší odolnost. My nejsme žádní naivkové. Jsme otevření pro tyto aktéry ze třetích zemí, ale máme jasné specifické podmínky. Spojené království je samozřejmě důležitým sousedem, důležitým spojec, spojencem, ale je to třetí země a podle toho se k ní budeme chovat. A co dál? Pan Rike. Důležitá věc. Až 8 EDIDP se bude týkat disruptivních technologií. To je velice důležité. Musíme i vystoupit z toho zavedeného rámce v tom svém uvažování a musíme trošku změnit paradigma právě i v oblasti obrany. To tež vlastně dělá v současné době i spojen, eh, dělají Spojené státy a to je důležité, abychom dělali i my. Pan Kufek, těm klimatickým změnám. Ano. Jak už jsem říkal, vesmír postihuje všechny, všechno to je zelené, digitální i odolné. A to zelené je samozřejmě také velice důležité. Kopernikus bude důležitou výhodou, pokud jde o CO2 a pozorování úrovně emisí. Ale také se to týká Arktidy a rozpouštění ledovců v této oblasti, protože musíme mít jasné indikace, jak klimatická změna postupuje. Máme každoroční pracovní program na EDF a budeme s vámi průběžně projednávat, budeme vás informovat, jaké jsou výstupy, na co se chystáme. A budeme se do maximální možné míry snažit respektovat zásadu transparentnosti. Pan Bellamy, vy jste hovořil o strategické autonomii, jedině můžu souhlasit. Otevření EDF pro třetí eh, strany, jak už jsem říkal, je to za přísných podmínek. Paní Virkunen. Ano, děkuji za vaši otázku. K umělé inteligenci. Ano, to je jedna z priorit současné Evropské unie. My spolupracujeme velice úzce s DG Connect a TD. Abych byl upřímný, tak já přímo v týmu svém nejbližším nemám tolik odborníků, ale mám nějaké odborníky na umělou inteligenci v obraně Umělá inteligence patří mezi ty disruptivní technologie, které jsem zmiňoval, které budou velkým přínosem pro vojenský sektor, takže si asi umíte představit, jaké jsou v tom možnosti u EPN. Bude to velká příležitost zapojit nástroje umělé inteligence právě do sektoru obrany. Pan Kortuis Máme dodavatelské řetězce a i přeshraniční. Tam je určitá, tak určitá výhoda, bonus pro malé a střední podniky, eh, když hodnotíme projekty i v přeshraniční dimenzi, tak tam chceme mít takový přínos, že máme tu evropskou přidanou hodnotu, takže zapojení různých členských států z různých stran, ať už jsou to scale-upy, startupy, malé a střední podniky, to je ta rozmanitost, ve které je ta síla, v tom je ta hlavní myšlenka. Nejde o to vzít eh, dva, tři velké aktéry z tohoto sektoru. Chceme podpořit celý ten hodnotový řetěz, celý ten ekosystém, tak říkajíc. Pan Píper, já jsem bohužel prošvihl vaši otázku, pokud tam stále jste. Můžete mi ji zopakovat, já vám rád odpovím. A omlouvám se za to. Markus Píper. Takže pokud mohu? Ano, to bylo o tom financování obrany, obraného fondu. Zda je možné skombinovat nástroj na obnovu, víceletý finanční rámec a najít nějaký horizontální přístup k věci. Protože peníze nemůžeme ztrácet, nesmíme o ně přijít, potřebujeme obnovit a víceletý finanční rámec, stejně jako nástroj pro obnovu, by byly možnou cestou. Děkuji, pane Vypere, prosím, pane Pesonen. Ano, děkuji ještě jednou. To jsem vlastně myslel, když eh, použijeme současně více nástrojů, tak máme tu samotnou myšlenku a potom máme určité propojení různých příležitostí k financování, včetně různých úvěrových nástrojů. Pokud to otevře další dveře v oblasti obrany pro některé podniky, eh, Eh, pokud to bude takové strategické okno, například pro Invest EU, to také může být dobrý zdroj pro sektor obrany. A pak ještě pan Tošenovský. K těm satelitům, a, a, eh, tak tam je ta konektivita samozřejmě velice důležitá. Máme Govsatcom, navazujeme na to, hodnotíme architekturu nových pro, programů, které by, se tomu, eh, které by se na to navázaly. Já se k vám k tomu rád vyjádřím ještě podrobně, kdyby vás to zajímalo. Myslím si tedy, že jsem pokryl většinu otázek, které zazněly. Pokud je opět pana Stalina, samozřejmě digitální transformace je jedna z nejdůležitějších věcí. Potřebujeme kvantové technologie. Musíme ji jasně vytěžit, abychom měli co nejvíce digitalizovaný náš prostor a abychom byli stále vedoucí, vedoucím aktérem. Ano, děkujeme. Děkujeme, pane Pesonene. Jsme rádi, že jste tu s námi byl. Děkujeme, že jste odpověděl na otázky, že jste byl tak otevřený, že jste ochotní s námi zůstat v kontaktu a setkávat se se členy našeho výboru. Stejně jako, že berete v potaz naše návrhy, naše nápady. Jsem také rád, že jste ochotný se vydat do některých členských států a setkat se s různými eh, stakeholdery, s malými a středními podniky, který, které se zapojují do těchto programů, o kterých byla řeč. Já vás tímto zvu oficiálně do Rumunska při této příležitosti. Samozřejmě, až se zlepší podmínky pro cestování v rámci Evropské unie, ale já jsem optimista a doufám, že to bude už brzy. My vás eh, teď kontaktujeme v rámci vašeho týmu v DG Defis. Budeme se zasazovat o co nejlepší rozpočet na váš eh, vesmírný program, ale také na fond obrany. Budeme i nadále poskytovat eh, průběžnou podporu pro různé iniciativy politické a stejně tak budeme sledovat pozorně se zájmem vaše iniciativy a akce. Myslíme si, že mají velkou přidanou hodnotu v oblasti vesmíru a evropské obrany i pro příští roky, ať už jde o rozpočet, politická opatření a nebo další iniciativy. Já vám děkuji, vážení kolegové, za to, že jste tu s námi dnes byli. Děkuji sekretariátu, technickým službám parlamentu, děkuji také tlumočníkům. Příště se znovu uvidíme v pondělí 6. července na dalším zasedání ITRE. Zatím naschledanou.